Ja, verehrte Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na odpoledním zasedání. Čeká nás rozprava s výkonnou ředitelkou EFSI Katrin Geslan-Venel a je to tak obvyklé, že se setkáváme s agenturami a dochází k výměně názorů. Je to tedy důležitý bod, protože podle mne agentura, a myslím, že hovořím za celý výbor, tak agentura má důležitý úkol. Agentury jsou nezávislé a, a schromáždili odpovídající znalosti, protože, a vím, o čem mluvím, protože ve mém volebním obvodu Eh, právě došlo k incidentu, kde eh, pomáhala EFSA. A eh, došlo tam k incidentu, který EFSA vyřešila a odstranila. Veřejnost to často neví a myslím si, že bychom to mohli možná důrazněji na veřejnosti říci, kdo pomohl k řešení. A teď tady máme právě Katrin, jakožto výkonnou ředitelku a já jsem rád, že máme možnost tak výměně názorů. Nechci už plítvat časem, a rovnou vám dám slovo a prostor pro prezentaci a následnou diskuzi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Grote, vážení členové Evropského parlamentu, jsem vděčná, že mám jako každoročně eh, tuto příležitost eh, aktuálně hodnotit eh, vývoj v EFSA. Vaše podpora naší práci je velice důležitá. Děkujeme vám za to. Také bylo velikým potěšením přivítat delegaci výboru Envy v čele s panem Grotem v Parmě v květnu a velice si ceníme vašeho zájmu o, o naši práci a vaše povzbudivá slova mm, nám těš, nás těší. Eh, letos eh, toto slyšení je v důležitém okamžiku no, pro naši organizaci, nejen proto, že eh, je to vlastně v období desátého výročí existence naší agentury, ale také proto, že vlastně byla zveřejněna konečná zpráva z druhého vnějšího hodnocení EFSA. To hodnocení je velice důležité pro náš, náš další vývoj a já bych o tom s vámi ráda diskutovala. Vaše názory jsou zásadně důležité pro definování doporučení pro naše práce a také podle toho budeme orientovat budoucí práci EFSA. Společně s DG Sanko 13. listopadu organizujeme konferenci na vysoké úrovni, kde to hodnocení bude velmi v popředí našeho programu a já doufám, že mnohé z vás přivítáme v Parmě. Eh, ustanovení o vnějším eh, hodnocení, externím hodnocení EFSA eh, figurují již v zakládajícím nařízení a říkají, že to musí být nezávislé hodnocení a musí probíhat každých šest let. Zadávací podmínky pro druhé hodnocení byly dohodnuty mezi komisí a správní radou EFSA. Hodnocení probíhalo po dobu 12 měsíců a hodnocení prováděla Ernst and Young agentura vybraná ve veřejném výběrovém řízení. Celá řada partnerů, Evrop, europoslanců, členů členských států, komise, průmyslových partnerů, nezávislých nevládních organizací a dalších a dalších. Ti všichni měli pohovory nebo vyplnili eh, dotazníky o klíčových aspektech EFSA a eh, ukázalo se, že hlavní body jsou relevantnost, účinnost, efektivnost a přidaná hodnota hodnota. Konsultanti eh, sledovali celou řadu klíčových zasedání EFSA a hodnotili je s, oproti dalším agenturám EMA, ECHA a dalším agenturám. Kromě toho, eh, také eh, došlo k analýze hlavních textů EFSA. Konečná zpráva hodnocení byla zveřejněna začátkem tohoto měsíce a pak začal proces konzultací eh, s vámi, s komisí, s členskými státy, s poradním fórem EFSA, vědeckým výborem, správní radou a platformou dalších partnerů. Závěry této zprávy říkají, že EFSA pracuje dobře a naplňuje své úkoly podle zadaných parametrů. Samozřejmě je tady celá řada možností věci dále zlepšit. Nicméně pro všechny, kdo přispívají k naší práci, je povzbudivé, že tady máme nezávisle formulované potvrzení, že organizace má svůj dopad a že je eh, velice důležitým zdrojem vědecké kvalitní konzultace. E, také zpráva dále říká, že tady je přidaná hodnota a e, především bychom chtěli říci, že EFSA má schopnost posuzovat e, celou řadu otázek s velkým know-how a také se může zabývat velmi složitými otázkami. Mm, také jsme si vypracovali metodologii po posouzení rizik v celé řadě oblastí. EFSA plní své povinnosti z hlediska otevřenosti a transparentnosti a vyvinula si velice jasnou organizační kulturu opírající se o tyto hodnoty. Zpráva také uznává, že eh, odvedená práce eh, využívá celou řadu partnerů, celou řadu nástrojů a také vítá iniciativu tu nedávnou naši iniciativu, že otevíráme proces posouzení rizik pozorovatelům, což je nyní pilotní projekt. Efektivnost a kvalita naší eh, komunikace v oblasti rizik je uznávána. EFSA eh, vytváří eh, nebo budí důvěru naše spolupráce eh, se také týká celé řady dalších eh, eh, aspektů a stále se zlepšuje. Nejlépe je to vidět v schromažďování údajů, což je velice důležitý aspekt posouzení rizik ve spolupráci s členskými státy. Evropa udělala velký krok vpřed v této oblasti a e, nyní je k dispozici velice široká škála e, zpráv sledujících e, tyto otázky, například o různých eh, chorobách eh, domácích zvířat, o eh, odolnosti mikrobů na antibiotika, o dioxinech, zbytkových pesticidech v potravinách a tak dále. Také můžeme říci, že je to velice důležité. Víme také, že zejména v roce 2010, kdy se schvalovalo absolutorium eh, za tento rok, mm, vznikly i určité obavy. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat výboru Envy za vaši podporu EFSE. Eh, zpráva o hodnocení je velice důležitá právě z hlediska naší eh, nezávislosti. Já bych citovala je to eh, velice eh, spolehlivý samostatný systém. A eh, víme, jak je to důležité pro důvěru v naši práci. Budeme tedy i nadále uplatňovat tato pravidla v naší politice, tak jak to vstoupilo v platnost v červenci tohoto roku. A budeme vám zcela jasně předkládat, eh, překládat eh, informace. Budeme se také řídit eh, zprávou účetního dvora EU a pochopitelně také názory Evropského parlamentu. EFSA je oprávněně hrdá na své výsledky. Nicméně víme, že před námi ještě je obrovské množství práce a že prostředí, ve kterém pracujeme, je náročné. Jak správně zpráva říká, naše práce je stále složitější a stále rozsáhlejší s pokrokem vědy a s novými technologiemi, eh, je tady také určitá nejistota, eh, které eh, čelíme. Například Eh, ve spolupráci s evropskými partnery EFSA sehrává ústřední úlohu eh, při řešení eh, takových nových aspektů, jako je účinek nízkých dávek, endokrinní, endokrinní faktory, posouzení rizik chemických směsí a tak dále. Objevují se tady nové pozná, poznatky, například také nová studie, která byla zveřejněna o herbicidech a o e, GMO o tolerující herbicidy. Jsou tady i další a další výzvy e, hospodářský hospodářská situace například, kdy musíme vysvětlit, v čem je naše hodnota pro evropské daňové poplatníky. E, nicméně musíme se nadále věnovat této práci, která musí být nestraná, musí se zabývat společenskými obavami a také e, náležitě vše podrobit přísné e, kontrole. Eh, doporučení zprávy nám pomohly potvrdit naše budoucí priority. Ty bych chtěla nyní zmínit. Především musíme dále zvýšit otevřenost a transparentnost a v tomto chceme opravdu, aby naše posouzení rizika bylo ještě transparentnější a dostupnější. Zpráva také jasně říká, že EFSA e, musí si vytvořit určité mezinárodní prostředí. Jen tak může hlas Evropy být jasně slyšet e, celosvětově. Eh, naše reakce na krize, jako je například eh, E. coli v Německu a ve Francii v roce 2011, eh, jsou velice oceňovány a mm, chceme identifikovat další možná rizika. Vědecká spolupráce je obecně vzato efektivní, ale musíme pokročit ještě dále Věnujeme velkou část eh, rozpočtu tím, že zadáváme externě různé přípravné práce národním vědeckým organizacím. To umožňuje eh, využít know-how, eh, které existuje v členských státech. Musíme přemýšlet o tom, jak zavedeme nové pracovní metody a nové nástroje, jako například školící programy a výměna know-how, abychom vytvořili European Risk Assessment Community. Posouzení eh, nebo hodnocení dále doporučuje zvýšit užitečnost našich eh, vědeckých výstupů. Například některé naše eh, příručky či dokumenty by mohly být ještě praktičtější pro uživatele. Dále je tady také otázka nové legislativy a posouzení různých regulačních textů a předpisů. Jak už jsem eh, to řekla loni, zreorganizovali jsme EFSA za posledních 18 měsíců, nicméně to samo o sobě dostatečné nebude. Zatímco naše různé panely pracují efektivně, eh, mnozí experti jsou stále ještě přetíženi nejrůznější rutinní prácí a to bychom také chtěli změnit. Eh, musíme zaměřit eh, práci expertů na to, co je jejich hlavním know-how. To znamená, aby se věnovali složitým vědeckým otázkám a posouzení rizika metodologiím v této oblasti. Eh, budeme tedy muset zvýšit ještě vnitřní vědecké kapacity. Dokonce i z parlamentu zazněly hlasy, že je třeba takto postupovat. A já myslím, že eh, uznat, že existuje obtížný hospodářský, obtížná hospodářská situace je jedna věc, ale současně musíme eh, také uznat eh, důležité úkoly naší agentury. Myslím, že je správné říci, že věda se skutečně stala kritickým eh, prvkem při eh, formulování evropské potravinové politiky. Eh, my máme velké odpovědnosti a chceme je naplnit. Víme, že pracujeme společně s vámi i s dalšími partnery a naplňujeme očekávání evropských občanů. Děkuji vám předem za otázky a také za pozornost. Předseda, děkujeme za prezentaci i za přehled o práci agentury EFSA, také o, deset, o informaci o desetiletém eh, výročí. Na tom vidíme, jak rychle čas letí. Během vaší prezentace už se přihlásili někteří o slovo a já teďka dám prostor pro eh, připomínky kolegům a také pro dotazy. První se přihlásil kolega Petr Líze, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, výkonné ředitelce EFSA za eh, znázornění, nastěnění práce. A já chci podpořit to, co řekl pan předseda. Skutečně odvádíte důležitou práci a pomáháte členským státům, které se dostanou do nějaké krize. A odborníci EFSI v, během závažné krize, kterou jsme měli v severním Německu, kdy tam byl velmi nebezpečný kmen, tak EFSA eh, eh, pomohla eh, při skutečném odhalení té skutečné příčiny. A proto si myslím, že EFSU potřebujeme a měli bychom ji nikoliv oslabit, ale naopak posílit. A myslím si, že bychom měli také více informovat o, o tom, jak se problémy řeší, protože tisk byl plný diskuzí o tom, zda má být povolán někdo do um, představenstva FC či nikoliv, a o tom, že Evropský parlament tomu zabránil. Respektive v novinách se už pak nehovořilo o některých věcech, které následovaly. Protože, a já jsem se na to ptal novinářů, ale samozřejmě skandál, který je vyřešen, tak to už nikoho nezajímá. A to je škoda, protože si myslím, že bych měly vycházet také pozitivní zprávy o FC. Máme určité uh, věci, které ohrožují. Uh, mám příklady, které ohrožují uh, to, jak se lidé dívají na EFSU, ale to není vaše chyba. Například, když dojde ke změně uh, instituce, která už není um, slučitelná s danou činností. A pokud dojde k takové situaci, tak je na nás, abychom vyvíjeli příslušný tlak, tam jsme tak také učinili. Já mám teďka konkrétní žádost a prozbu, a sice, abyste se více zajímali o malé a střední eh, podniky, protože mnoho otázek, které se týkají EFSI, tak eh, máme pocit, že to neřeší dost dobře. Máme mm, velké podniky nebo velká oddělení pro Nestlé nebo Ferrero a nejsou tam lidé, které by se o to starali stále a proto je zapotřebí, aby vaši pracovníci naslouchali malým a středním podnikům a vysvětlili jim, co se děje v případě, že se ty podniky cítí něčím zasaženy nebo pokud reálně jsou dočeny. A proto eh, bychom chtěli ve správní radě mít také zástupce malých a středních podniků. Druhá věc, to je otázka. Ehm, velice kontroverzní byla diskuze o těch výživových profilech. Podle mých informací eh, EFSA tyto profily zamítla, zamítla jejich schválení, protože vědci říkají, že není možné eh, říci, kolik tuku už je příliš, nebo kolik cukru už je příliš a vždycky eh, závisí na celkovém složení potravin a na konkrétním případě. A já bych byla ráda, kdybyste to mohli potvrdit nebo dementovat. Bylo to skutečně tak, že jste řekli, že na základě vědeckých poznatků není možné rozhodnout o těchto výživových profilech, nebo nemám správné informace. Pan předseda, děkuji. No, máme tady eh, se, seznam řečníků a pak tady máme ještě tým. Máme tady hosty pana Lepáše, Franc 3, Máme tady kameramana z, televize, z francouzské televize. A hlásí se kolegyně Lipáš. Merci, merci. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, paní ředitelko, že jste mezi nás přišla dnes a e, vysvětlila nám současnou situaci a také cíle vaší agentury, otevřenost, transparentnost, to samozřejmě se ubírá dobrým směrem. Jsem ráda, že vy s, s uspokojením konstatujete, že agentura funguje dobře, tak jak to vyplývá z hodnocení Ernst a Jung, což je zpráva, kterou jsme již eh, před nějakou dobou dostali. Eh, mám na vás dvě otázky, paní ředitelko. Asi vás to nepřekvapí. Eh, vzhledem k tomu, že včera byla zveřejněna jedna studie týkající se NKS 603, NKS 603. Vy eh, sama jste jistě, jistě informována, týká se to také produktu Roundup, tedy herbicidu Roundup. Kladli jsme si otázku, proč eh, je situace taková. Přece je eh, z právních předpisů jasné, že je třeba eh, provádět dlouhodobé studie a přitom v našem případě, eh, který nás zajímá, dlouhodobá studie, která by trvala alespoň dva roky, nebyla realizována o použití GMO. Eh, mně nepřipadá tedy eh, normální, že ti, kdo prováděli eh, expertízu NK 603, že ti, kteří se shodli, že tedy na základě provedných studií mohou povolit tuto odrůdu, přece nemohou být současně posuzovateli a současně Eh, aktéry v celé věci, zúčastněnými, zainteresovanými aktéry v celé věci. To se vylučuje navzájem. Eh, v duchu reform, které provádíte již rok a půl, chtěla bych vědět, jakým způsobem eh, počítáte s tím, že vytvoříte panel, který by byl opravdu nezávislý. Nezávislý na těch, kdo prováděli první posouzení NK 603. A na evropské úrovni potřebujeme mít silnou agenturu s dobrým know-how. A otázky veřejného zdraví jsou otázky, které se možná projevují ještě akutněji v době krize než dříve. Všichni Evropané ve svých rodinách zažívají případy eh, rakoviny, degenerativní choroby. A to vyvolává řadu otázek. Zda takové choroby a patologie nejsou způsobeny či ovlivněny životním prostředím. Jak, prosím, můžeme zlepšit eh, životní podmínky našich spoluobčanů? Děkuji za vaše připomínky, paní kolegyně. Další na řadě je pan Prody. Děkuji. Eh, děkuji paní ředitelce za její prezentaci. Já mám také otázku. Eh, jde o endokrinní struktury a o efekt biologického charakteru, který je vždycky důležitý. V případě některých produktů, které jsou geneticky modifikované. Takže se připojí k té předchozí otázce, respektive otázkám. Kromě toho jsem chtěl poukázat na jednu další věc. Jednak na ty výživové profily. Myslím si, že můžeme dát význam jednotlivým dávkám na to označení potravin pouze tehdy, pokud se můžeme odkázat na celkovou dietu, celkovou výživu, alespoň v rámci nějakého týdenního režimu, tak abychom dosáhli rovnováhy. Může EFSA v rámci svých kompetencí něco takového poradit? A pak by mě eh, zajímalo, jak to je s mm, datem konce eh, nebo datum spotřeby u potravin a jak je to s likvidací potravinových odpadů. Je to proces, který určitě se týká spotřebitele, nicméně mám dojem, že tady je tendence která vede k plítvání s potravinami. Protože tam je uvedeno, že balení je třeba zlikvidovat do data spotřeby. To znamená, moje otázka je následující. Zajímalo by mě, zda EFSA má ve svém programu, má v plánu eh, realizaci nějaké studie, která by mohla přijít s nějakými doporučeními, jež by vedly tomu, že nedojde k omezení bezpečnosti, ale zároveň eh, budeme mít méně odpadu. Pan předseda, děkuji panu Prodymu. Nasleduje kolegyně Jotat. Ja, dank u wel. Uh, allereerst wil ik mevrouw Gislen Laniel weer van harte wel. Děkuji. Já bych eh, chtěla přivítat paní ředitelku na našem zasedání. Myslím, že je velký rozdíl mezi EFSOU před 6-7 lety a EFSOU nyní. Komunikační toky i postupy spolupráce se velmi zlepšily, i když ještě zbývá udělat hodně práce. Mám především na mysli eh, nezávislost. Tady vás velice pozorně sleduji. Mám dvě otázky. A jistě k tomu Eh, spustíte různé vědecké studie. Řekl jste, že vzhledem k nedávným eh, výsledkům NK603 eh, budete situaci sledovat. Já nebudu opakovat to, co řekla paní Lopáš před chvílí, to by bylo zbytečné, ale mám stejnou otázku jako ona. A pak je tady ještě další látka, která mě velmi zajímá a která by se měla znovu posoudit, a to je bisphenol A. Víte, 217 nedávných studií bylo zveřejněno z těchto 217 studií 202 ukazuje, že bisphenol A by mohl být nebezpečný pro lidské zdraví. Vědci, které jsem kontaktovala, mi řekli, že byla stanovena minimální dávka ale eh, endokrinní eh, faktory tady nebyly vzaty v úvahu. Zajímalo by mě, co uděláte s bisfenolem A. A pak eh, taková šetření trvají velmi dlouho. Chcete-li udělat kvalitní studii, tak potřebujete mít důkladnou Eh, dobu na to, aby se to všechno posádilo. Takže máme tady otázku GMO, norma zejména NK603 a dále bisphenol A. Chtěla bych vědět, zda vaše agentura v tom či onom okamžiku, až se bude hovořit o těchto dvou látkách, udělá více, než že pouze vyjádří stanovisko vůči komisi. Ale zde například vyhlásíte moratorium pro tyto dvě látky na základě vašich studií. Je to podle vašeho mandátu možné, nebo to ani možné není? A pak, když ano, uděláte to, nebo to neuděláte, bude-li to nutné. A když to neuděláte, existuje nějaký protokol v rámci EFSA, podle kterého, když jsou velmi jasné signály, můžete eh, vůči komisi učinit určité kroky. Vyšlete například nějaké moratorium? Já nejsem odborníkem na žádnou z těchto otázek, ale byl jsem informován o tom, že před několika lety, ještě předtím, než vy jste tady pracovala jednoznačně, tak byly provedeny určité posudky, expertízy. Ty odborné posudky v případě, nebo byly mm, v vozovkách v eh, průmyslovým lobby ze strany USA. Teďka to je všechno vyjasněno. Nicméně mě by zajímalo, co děláte s těmi studii a s těmi posudky, které byly tehdy vypracovány, vystaveny. Platí nadále? že v průmyslu zaznívá určitý znepokojený hlas, že přesto přes všechno tyto posudky stále platí a vy se jimi řídíte. Moje otázka je, zda průmysl měl férovou příležitost se s vámi písemně spojit a mít nějaké konzul- možnost konzultace. Mám totiž dojem, že seriózní podniky nemohou položit žádné otázky. Já chápu, že není možné, aby vás navštěvovali každý týden, ale přesto mám pocit, že tady vznikla jakási ochrana zeď. A je třeba připustit, že ne všechny, ale je třeba připustit, že ne všechny průmyslové podniky mají zlé úmysly, takže určitá větší komunikační ochota by bylo něco, co bychom vítali pan předseda. Děkuji eh, Karl Heinze Florencovi, protože už se nikdo dalšího slova nehlásí. Předám slovo paní ředitelce, aby zodpověděla položené dotazy. Prosím. Thank you very much. Thank you for your, uh... Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky. Tak tedy za prvé bych chtěla poděkovat panu Lízemu za to, co řekl o velmi důležité práci, kterou EFSA odvádí. A Eh, také eh, chci eh, reagovat na to, co se stalo, zejména konkrétně o podpoře, kterou se nám dostala od řady členů. Zejména se zmiňujete o tom, že bychom měli věnovat pozornost malým a středním podnikům. Jejich obavy je třeba brát v úvahu, například, jak jste sám zmínil, Eh, že by mohly mít zastoupení v řídící radě. Jak víte, složetí, složení správní rady EFSA je definováno v zakládajícím nařízení. A máme zvláštní správní radu, protože nemáme zástupce všech členských států, máme 15 členů ve správní radě, včetně jednoho zástupce komise a jsou jmenováni kvůli svým znalostem a osobním, osobnímu know-how o potravinovém řetězci. Čtyři členové e, jsou přímo z toho potravinového řetězce. No, možná, že budeme moci vzít e, v úvahu váš e, návrh do budoucna. Důležité je, že práce s průmyslovými podniky je také v popředí naší pozornosti. Dostáváme celou řadu žádostí. K dnešnímu dni můžeme říci, že dvě třetiny našich eh, výstupů se eh, týká regulovaných eh, produktů, ke kterým dostáváme různé podněty ze strany průmyslových podniků. To možná z počátku, kdy EFSA vznikla, tak nebylo. A je to důležité z hlediska ochrany spotřebitelů, jakož i z hlediska podpory růstu a konkurenceschopnosti. Pracujeme na tom, abychom měli opravdový dialog a opravdovou interakci. A tady vlastně i reaguji na otázku pana Lorence. A e, za EFSA má poskytovat nezávislé posudky. Nicméně musíme také eh, vést eh, náležitý dialog s průmyslovými podniky, zejména s těmi, kdo předkládají své žádosti a zpracovávají proto podklady, protože to je také podmínkou pro to, abychom dostali ty správné údaje, abychom měli jistotu, že můžeme pracovat eh, efektivně. To rozhodně bereme na vědomí také z hlediska eh, vytvoření eh, útvaru pro předávání žádostí a tady děláme vše pro to, abychom měli konstruktivní dialog eh, s průmyslovými podniky, abychom zajistili kvalitu údajů v žádostech, které dostáváme. Ale přitom samozřejmě naše vědecké hodnocení zůstává nezávislé. Paní Lepage. Vy jste hovořila o studii, já se na ně odkazuji. Odkázala jsem se na ně ve svém vystoupení a mohu potvrdit, že eh, na tom budeme pracovat. K tomu bodu bych ostatně mohla říci, že jsme zatím měli eh, málo času na to, abychom se seznámili s příslušným článkem, ale konstatovali jsme, že jestli spolu dobře rozumíme, u NK 603, eh, eh, že jde také o spojení eh, s fosfáty, bifosfáty a mm, s vědeckými spolupracovníky na tom ještě musíme pracovat budeme muset pracovat eh, také s panelem GMO, ale také s panelem pro oblast pesticidů. V této studii se také hovoří o možných eh, dopadech eh, na endokrinní systém. I tady budeme muset mít know-how v této oblasti, abych to tedy řekla jednoduše. Velmi pozorně si studii pročteme, zvážíme, jaké oblasti odbornosti budeme potřebovat v této věci a e, tak asi budeme potřebovat určité kontakty s autory této studie, abychom e, také posoudili některé ty vstupní e, údaje a informace. S panem Seramony jsme například již byli v kontaktu takže takto k tomu chceme přistupovat. Řekla jste, že není možné dotazovat se členů, kteří jsou členové panelu GMO. Není možné jich se do, dotazovat, protože oni na tomto tématu již pracovali. Ale ono ve skutečnosti nejde o to, aby se přehodnotilo jedno stanovisko. Půjde o to, aby se zpracovala nová studie a podle mého názoru to bude asi dost eh, komplexní studie Čili ono to nejde proti principu, který uplatňujeme, a sice, že expert nemůže hodnotit svou vlastní práci. Je to tak, jak eh, postupujeme vždycky. Jsou tady určité nové vědecké údaje, eh, ty se zveřejnily a teď eh, jde o to, abychom Eh, je posoudili a nejde o to, abychom nespochybnili minulé eh, studie. Pokud je o kritéria, která jsou zapotřebí při posouzení GMO, eh, to je velice jasně napsáno v příslušných dokumentech. V té Ostatně bych chtěla říci, že tyto pokyny se stále aktualizují a jak víte, ty pokyny o environmentálních rizicích se revidovaly, či se nyní revidují. Pokud je o GMO, tam se postupuje případ od případu na základě těchto kritérií. A je také možné, že bude zapotřebí požadovat další dodatečné údaje, včetně studie, eh, kde se použijí eh, krysy po, po určitou dobu, kdy se dostávají v potravě GMO. Čili takto budeme k případu přistupovat um, a Otázka studií na 90 dní nebo studie na dva roky, to je samozřejmě otázka, které se panel už věnoval. A e, ve stejném časopise, ve kterém se včera tato studie zveřejnila, se zveřejnila před několika měsíci jiná studie, která e, srovnávala výsledky 90-denní studie a studie dvouleté se stejnými GMO a tam bylo konstatováno, že, že studie 90 denní také umožňuje eh, anticipovat anticipačně již předvídat určité důsledky. Nicméně já vám teď rozhodně nemohu říkat závěry z té studie. Ta studie teprve je nutno provést a musí být provedena velmi seriózně. Budeme na tom pracovat v nejbližších týdnech a měsících a e, budeme jistě kontaktovat i autory e, této nově zveřejněné studie. A přitom bych e, paní Lupáž chtěla ještě poděkovat za všechno, co jste řekla, když jste říkala, že potřebujeme silnou agenturu. Ano, skutečně v situaci, která je dnes obtížná, je třeba věnovat pozornost zdravotním a environmentálním otázkám a nezapomínat připomínat, že eh, když povolí eh, pozornost, pak můžeme se dočkat velmi negativních eh, důsledků. Co se týče bifenolu A, tak my děláme plné hodnocení rizik ohledně bifenolu A, jak asi víte, jak uváděla paní Liotar, bereme v úvahu především 700 eh, nových vědeckých publikací z období 2006 až 2012, to znamená, to je veliký objem práce, kterou budeme analyzovat. A očekáváme, že bychom výsledky o bifenolu A mohli předložit v květnu 2013, tak aby eh, byl čas tedy na to řádně rozhodnout. Um, ono je ty bifenoly potřeba dát také do širšího kontextu takzvaných endokrinních disruptorů nebo endokrinně aktivních látek. To jsou látky, u nichž někteří vědci uvádí hypotézu, že by mohly narušit eh, naše zdraví i při velmi nízkých dávkách Eh, jestli eh, i v, tedy v případech, které eh, třeba při velkých dávkách nevyvolávají reakce, tak jak je to podle běžných postupů a testování chemikálií. Je to velká výzva pro výzkumníky pracovat na tomto tématu. Rozhodně nejsme sami, kdo na tom pracuje. Mnoho aktivit probíhá v současné době především pod záštitou DG Envy a další a úzce spolupracujeme s nimi, především EA, IMEA, EK e a výbor SAMKO pro nepotrvinové odvětví. A my tedy potřebujeme man, máme mandát od DG Sanko, abychom pracovali na endokrinně aktivních látkách právě v souvislosti s výživou lidskou i zvířecí a v loňském roce jsme tedy tam to bylo zadáno a v březnu příštího roku bychom měli předložit eh, jaksi výsledek prohlášení našeho vědeckého výboru, kde popíšeme stav eh, vědeckých poznatků v této oblasti, především co se týče následujících otázek, to znamená, jaká jsou vědecká kritéria, která mají být brata v úvahu pro to, abychom definovali endokrinně aktivní látky, dále toxikologické testy, které používáme dnes, jsou přiměřené, jsou adekvátní pro Eh, zjištění eh, případných eh, negativních vlivů těchto látek a pak další doporučení, která vystanou. Je to opravdu výzva, jak jsem říkala, protože je to velice kontroverzní téma, je to velice sledováno nejenom širokou veřejností, ale i vědeckými kruhy a my tady chceme minimálně popsat stav poznatků na toto téma, pomoci Eh, v rozhodování a především v oblasti pesticidů. Hm, vy jste společně s radou přijali nařízení, v němž žádáte, aby komise předložila návrh případné aktivity spojené s, tedy eh, dokument, který by se týkal pesticidů a jejich případných endokrinních vlivů. Takže to taky je tedy součást naší práce v krátkodobé perspektivě. Já mám dojem, že jsem pokryla otázky pana Lorence a co se týče pana Prodyho, vaše otázka taky souvisí s touto studií, takže pokud chcete něco doplnit, já samozřejmě jsem připravena se k tomu ještě vrátit jestli jsem neodpověděla dost. A co se týče toho fenolu A, e, e, jeho, jeho případného zákazu a podobně, v tuto chvíli, pokud víme, uvidíme, jaký bude výsledek naší práce. Je důležité říci, že neexistuje vědecký důkaz, že by to vyžadovalo úplný zákaz tohoto produktu. Ale musíme si říci, že Eh, nikdy bychom se nezdráhali dát takové doporučení, jestliže bychom zjistili opravdu vážný problém s nějakou látkou, tak eh, v konečné fázi eh, o, o tom rozhodují rizikoví manažeři a, a vy pochopitelně. Vielen Dank. Dann sind wir Děkuji. Tím jsme se dostali na konec naší diskuze. Nikdo další se o slovo nepřihlásil. Ehm, vidím tady mezi námi také některé vědce, kteří mají zájem o toto téma. Určitě zájem projevila také média. Mezi námi byly. Takže práce ještě neskočila, naopak práce pokračuje a po deseti letech EFSI můžeme oslavit letošní výročí. Já vám přeji jen to nejlepší a k 18. výročí. Tady máme, tam ještě nám zbývá trochu času. A my sledujeme vaši práci, nejenom kriticky, ale i pozitivně. A možná, že během posledních týdnů a měsíců se ne vždy všechno podařilo, ale už na jiném výboru jsem řekla, že se budeme dívat sice kritickým okem, ale a platí to nakonec pro všechny agentury. Na naše agentury jsme hrdí, někdy zapomínáme, že jsou e, nezávislé a kromě toho často se hovoří o tom, že věda musí být nezávislá, stejně jako experti. A to je skutečně nutnost, ale e, je třeba jasně říci, že samozřejmě chceme mít e, také ty nejlepší experty, experty, které mají mm, příslušné kontakty, takže někdy se jedná o takzvanou kvadraturu kruhu. Budeme určitě přistupovat k vašemu spravedlivě, jak jsem řekl, kriticky vás sledovat a děkujeme za vaši práci. Přejeme vám hodně úspěchů. Čeká vás ještě spousta práce, máme nové prvky, nové postupy, nové technologie a EFS budeme určitě potřebovat. Ještě jednou eh, přejeme vše nejlepší a děkujeme za to, že jste dnes eh, přišla mezi nás a umožnila jste nám výměnu názorů. Děkuji. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler, der heute hier zu Gast ist. Takže že vědec, který tady dnes mezi námi hostem, tak eh, by rád pokračoval v rozhovoru ještě eh, mimo sál i s kolegyní Lepáš a mm, mm, týmem kameramanů, protože my se musíme pustit už do našeho druhého bodu na pořadu jednání a to s výkonnou ředitelkou Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McLeod je pro mě potěšením, že jste dnes mezi námi a že máme opět možnost eh, k výměně názoru o práci agentury. Můžete nám říct, co plánujete a možná také něco trochu o historii. Prosím, máte slovo pro vaši prezentaci. Thank you very much for this. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost pohovořit si s vámi o nových informacích o práci naší agentury a spolupráci s parlamentem a členskými státy. Naším cílem je zajistit zdravé a bezpečné prostředí eh, a to, že eh, máme tedy dvě agentury, eh, je někdy je složité třeba dva zcela odlišné pohledy dát dohromady, ale rozhodně naše spolupráce je vynikající Taky bych chtěla poděkovat oběma zástupcům eh, vašeho parlamentu, eh, Michaela Skulose a Petra Hanika eh, z našeho řídícího výboru, kteří představují významnou vazbu na parlament. V uplynulých letech jsme mm, se snažili na pomoci práci eh, zpravodajů tohoto výboru. Jednalo se především o podporu sedmého akčního plánu pro životní prostředí, efektivním využití zdrojů a různých aspektech biodiverzity, přírody a chemikálií a jsme velice rádi, že se můžeme zapojit do koordinované tedy práce předsednictví a koordinátorů. To byla opravdu vítaná iniciativa. Také bych chtěla poděkovat vašemu výboru zvlášť za můj osobní podporu, mě i naší agentůře a absolutoriu, které bylo odhlasováno včera. Já jsem si věda, vědomá Eh, určitých eh, rozdílů v názorech, ale děkujeme. A eh, agentura provádí vlastní hodnocení v tuto chvíli, které realizuje COWI a e, budeme o tom hovořit v následujících týdnech a na začátku 2013 bychom měli přijmout závěrečnou zprávu. Co se týče podpory ostatních e, výborů a členských zádů, spolupracujeme s výborem pro dopravu a zemědělství a předkládáme e, přípravné materiály třeba před cestami do různých zemí, například na Kypr a pomáháme při vypracovávání stanovisek a v souvislosti s různými akcemi, jako třeba Rio plus 20 a Darben. Co se týče Rio plus 20, tam e, spolu s dalšími e, institucemi naše práce, jak si naší práci se dostalo uznání. E, Which I think uh, really je to vyloženě jádro toho, co se snažíme dělat, to znamená sdílení informací o životním prostředí, to je takzvaný čtvrtý pilíř a jsou to informace, které poskytují jaksi podklady pro politická legislativní rozhodnutí. Čili toto obecné uznání je něco, na co jsme pišní a mnoho, mnoho členských zemí z eh, OSN, jak si to oceňuje. I v mezinárodní sféře my jsme byli informováni také prostřednictvím programu GMES a GEO a GEOS, že jsme se tedy zapojili do těchto aktivit a eh, podpořili jsme jednou vaše čl, vašeho člena eh, při přípravě mm, jaksi pod dokumentů týkajících se geomap a podobně. Co se týče programu GMIS, je to program, který pokračuje i přes eh, probíhající diskuze víceletého finančního rámce. Členské státy vidí, že toto souvisí s celou řadou různých aktivit spojených s monitoringem a z e, e, kosmu a podobně, čili je to otázka pokrytí, územního pokrytí. Využíváme e, komponenty situ členských států a speciálních dat používaných pro nouzová eh, eh, řešení nouzových situací. V některých případech jsou tam omozené možnosti využití eh, na základě licencí a takže jsou to často služby, které na národní úrovni ani nejsou k dispozici. Co se týče priorit pro rok 2013, chtěla bych zopakovat poděkování za vaši podporu, co se týče rozpočtu, protože eh, jak si jsme pověřováni čím dál tím více úkoly, eh, jak pro eh, parlament, tak pro komisi, hlavně v oblasti klimatických změn a těchto politik. Takže co se týče našeho pracovního programu. Jedná se o témata hlavně zaměřená na vzduch a e, evropskou legislativu, e, zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se klimatickým změnám, e, efektivní využívání zdrojů, zelená ekonomika, ekosystémy a dále samozřejmě follow-up v rámci e-governmentu a monitorování a čím dál více eh, spolupracujeme eh, s členskými státy a eh, spolu s nimi se soustředujeme i na oblasti sousedství, na Balkán, v Rusku a podobně. Velmi rychle vás budu informovat s tím, co probíhá v tomto roce. Je to především kritický dialog o tom, zda si životní prostředí můžeme dovolit. My si nemůžeme dovolit nemyslet na životní prostředí. Tak co se týče kvality vzduchu, Eh, naše agentura má na starosti sběr a zpracování dat o kvalitě vzduchu v Evropě. V pondělí budeme prezentovat eh, výsledky, které znamenají, že zdaleka ještě nedosahujeme stanovených cílů v oblasti některých znečišťujících látek. A když se podíváme na náklady na znečišťování, když se podíváme na 10 tisíc největších znečišťovatelů v Evropě, tak 169 miliard eur představují škody a z toho polovina je jenom ze 191 znečišťovatelů. A e, to znamená, že průmysl, e, kdy, e, v, pr, v průmyslových podnicích 191 podniků jak si je uznáno jako nejvíce znečišťujících a už se tedy na základě toho to řeší. A spolupracuje diskutuje s komisí a s členskými státy v oblasti směrnice NEC, EPRTR a IED e, a strategie znečištění životního vzduchu e, členské státy často eh, jak si se brzdí dodatečné požadavky, ale ono je potřeba eh, jak si pevně pokračovat, protože cesta před námi je ještě dlouhá. Spolupracujeme taky v rámci eh, úmluvy LRTAP a ve spolupráci s Ruskou federací, Spojenými státy a Kanadou, které nám také poskytují údaje o monitorování kvality kvality vzduchu a jsou tedy ochotní s námi spolupracovat, což, čehož si velice vážíme. Co se týče občanů, pro ně je e, důležitá samozřejmě otázka e, ozónové vrstvy a e, kyselých dešťů a podobně. A ve spolupráci s členskými státy jsme zahájili studií, do které jsou zahrnuty Berlín, Dublin, Madrid, Malmö, Miláno, Praha, eh, Plošti a, eh, Vě- a Vídeň. Eh, jsou to pilotní studie ve spolupráci s místními samozprávami v oblasti monitorování životního prostředí, vzduchu a řízení služeb veřejných informací, což je velice důležité, protože občané vidí hodnotu evropských institucí právě ve svém každodenním životě. Dále, co se týče hluku a dalších oblastí, tomu také občané věnují velkou pozornost, to má také velký vliv na jejich eh, zdraví, takže sledujeme eh, jak je, mapy hlučnosti a další skupiny mají zájem o monitorování hluku v souvislosti s dopravou, jako jsou letiště nebo určité lokality takže jsme vytvořili aplikaci pro smartfony, která je velice eh, sofistikovaným nástrojem sledování hluku a přínos to má tedy jak pro občany, tak pro veřejnou zprávu, státní zprávu a samozprávu a vytváří to reálnou představu o situaci v oblastech, kde lidé žijí nebo kde je plánovaná nová infrastruktura. Co se týče klimatických změn. Tam jsme důkladně zapojeni jak do energetické politiky, eh, udržujeme energetiku eh, databázi eh, energetických zařízení a budeme se zapojovat čím dál více do eh, problematiky, která souvisí s obchodování s povolenkami, ale je to otázka tedy emisí eh, CO2 z vozidel, eh, F plynů a, je, a sledování toho k čemu dochází v souvislosti s leteckou dopravou, námořní dopravou a podobně. Pro nás otázka zní, jak zajistit kvalitní data. V rámci rozhodnutí o sdílení úsilí mezi členskými státy se snažíme získat maximálně kvalitní údaje. V prvním kole pouze 50 eh, dat bylo opravdu kvalitních, čili my potřebujeme ještě, aby mm, se udělal velký pokrok eh, v této oblasti. Je důležité pokračovat tímto směrem, protože i pro kredit úsilí Evropské unie a členských států na mezinárodní úrovni je to klíčové, hlavně kvalita. Kvalita je klíčová záležitost. E, máme také dobré zprávy, co se týče e, skleníkových plynů. E, emise celkově klesly za rok 2011 o 2,5 i přes nárůst HDP, takže to je dobrý výsledek emise klesly v 15 členských zemích o, o 3,5% za, eh, od roku 2010 do roku 2011, takže my splníme eh, závazky z Kyoto, ale musíme si uvědomit, jaké jsou některé důvody toho poklesu. Je to třeba mírná zima a menší potřeba vytápění a spotřeby plynu. Eh, informace, co se týče vozidel, jsou zajímavé, především v souvislosti eh, se skleníkovými plyny. Evropané nakupují eh, vozidla, která jsou čím energeticky čím dál tím efektivnějších, takže emise na kilometr postupem času klesají. V jednotlivých členských zemích výrobci vozidel se snaží splnit cíle Evropské unie, takže my minulosti byla průměrná emise 135,7 gramů na kilometr, což byl pokles o 3,3 eh, eh, mechanismus eh, výkaznictví v oblasti dopravy právě toto poukazuje. Co se týče přizpůsobení se klimatickým změnám, Vytvořili jsme spolu s kolegy z komise a z členských států inovativní digitální platformu, která poskytuje vědomosti, e, osvědčené praxe a reaguje na jak e, nedostatky, tak úspěchy. Na vše, a je vidět, že na všech úrovních z veřejné zprávy se e, jaksi dosahuje značného pokroku, jak, ať už se jedná o západ, záplavy nebo požáry a podobně, je tam velká poptávka. Eh, co se týče biodiverzity, eh, hodnotíme úspěchy programu eh, Natura 2000 a akčních plánů. Nyní se budeme zabývat poprvé studií hodnocení evropských ekosystémů a přírodního kapitálu. Eh, produkujeme, vytvoříme také metodiku eh, týkající se jaksi za počítání eh, nebo zápočtu evropských ekosystémů. Čili snažíme se být na špici a aktuálně a kvalitně hodnotit tedy tento kapitál. Také musíme připomenout, že agentura spolu s kolegy z komise vidí e, růst podporu naší práce v sousedství, jak v oblasti biodiverzity, tak v využití zdrojů a jsou tady velké možnosti a potenciál v sousedství, kde je biodiverzita v poměrně ještě dobrém stavu a je důležité toto včas e, zjistit zjistit a identifikovat prostřednictvím eh, informačních systémů a zapojení občanů. Co se týče vody, to je jeden z klíčových, eh, um, jeden z klíčových témat, eh, co se týče rámcového programu pro vody a je to důkaz uznání většího zapojení jednotlivých účastníků. E, fascinující je propojení s divější aktivitou, jak zamezit různým disruptorům, které se dostávají do pitné vody a vodních systémů v době, kdy e, my e, musíme analyzovat systémy fungování v vodohospodářské systémy. Tedy a když se podíváme na náklad náklady, které eh, vodohospodářské systémy představují, eh, jde o to, přemýšlet, jak v budoucnu eh, toto řešit, zda takovým soft engineeringem nebo hard engineeringem. Dále Eh, potom eh, je tu otázka rekreačních vodních ploch, což je pro občany taky velice zajímavé a kvality eh, vody, tedy kdy mm, můžeme říct, že máme kvalitní vodu na koupání, ale jsou samozřejmě i určité problémy. A konečně, co se týče efektivního využití zdrojů, surovin, energie, plítvání a spotřeby, máme studie, které se věnují především trendům. Já se domnívám, že eh, některé jaksi varovné signály bychom měli eh, zvednout, zvednout, co se týče odolnosti systému vůči nárůstu poptávky po eh, surovinách. My jsme přesvědčeni, že spotřeba produkce a zdrojů bude klíčem budoucnosti. E, zpráva toto e, potrhuje a e, bude nutné tedy hodně uvažovat o odolnosti našich ekosystémů a to je, jsou spojené s stanovováním cílů v oblasti využívání zdrojů. Také klademe důraz na tlaky, které, kterým Evropa jaksi podlehá v oblasti spotřeby některých služeb materiálů. Eh, buď je to prostě dané způsobem, jakým infrastrukturu využíváme, eh, nebo je to dáno vnějšími tlaky a společnost eh, a obecně tedy ceny neodrážejí náležitým způsobem skutečnost a situaci, takže o tom bychom měli více hovořit s veřejností a to zvlášť v ekonomicky napjaté době eh, není bude to asi vyžadovat specifický daňový systém, nicméně efektivnost je ta cesta tedy řešení, která, e, takže to se týká eventuální daňové reformy, recyklace, e, sledování původu surovin a ať už je to daňová reforma nebo změna spotřeby a, a modelů spotřeby, je to diskuse, která nás čeká. Eh, my, jsme, my vedeme dialog s řadou členských států, eh, které eh, implementují takovou daňovou reformu a je naprosto jasné, že ještě můžeme mnoho udělat v zamezení plítvání surovin, ať už se jedná o pevné látky. Nevím sice, jestli zvládneme naplnit cíle 2020 v oblasti recyklace, ale rozhodně to je oblast, která vyžaduje e, pozornost. A na závěr bych řekl, že ať už se jedná o, pře- o přepravu e, odpadu přes hranice, e, na čemž taky pracujeme, nebo ať už se jedná o to, že přicházíme ze syntetického století, kdy se produkovalo mnoho chemických látek, které znečistily životní prostředí, tak je tady celá řada eh, kontroverzních témat. Je to například zpráva o endokrinních disruptorech, o které mm, byla řeč před dvěma dny. Je to eh, jaksi vážná věc, existují mm, řady důkazů o škodách napáchaných na životním prostředí a to především dopady na eh, faunu, floru, hlavně ryby, obojživelníky a samozřejmě lidi a pozorujeme, že ještě bude potřeba za, jak si snažit se o další velký pokrok v této oblasti ochrany. A eh, naše závěrečná zpráva, která bude k dispozici v prosinci, co se týče ponaučení z časného varování, já jsem se dívala na problematiku olova, rtuti, asbestu, nikotinoidů, eh, endokrinních disruptorů, pesticidů eh, a zdá se, že nejsme schopni řešit akumulaci té veliké zátěže životního prostředí, za které potom platíme svým zdravím. Eh, ta nebezpečí nebo řešení jsou často izolovaná od sebe a eh, je proto potřeba stále eh, opakovat, že když ta rizika a znečištění řešíme individuálně, tak nám to neumožňuje řešit ty problémy konzistentně, integrovaným způsobem. Takže já doufám, že legislativa povede občany k tomu, aby věnovali pozornost chytřejšímu a zdravějšímu způsobu využívání zdrojů. Děkuji. Vielen Dank, Jackie McLeod, für den Děkuji eh, paní ředitelce za obsáhlou zprávu. Děkuji také za mm, práci Evropské Eh, za informace o práci Evropské agentury pro životní prostředí. Je to velice eh, široké spektrum toho, eh, co řešíte, mnoho poznatků, znalostí. Já ani neosluji, jak jsem řekla na začátku, abychom vůbec měli přístup k těmto poznatkům, protože mm, někdy jsme se ani neuvědomovali, kolik znalostí tam je. Jak jsem řekla, čekají nás velké výzvy. Máme tady velmi pestrá témata. Zabývali jsme se um, účinností, efektivností zdrojů. Chceme mít rozumné ukazatele, nějaký nadřazený indikátor a potom jednotlivé ukazatele a uprostřed um, musí být také um, ten napojený okruh. Dneska jsme diskutovali o usnesení eh, o konferenci COP18. Už jsme se dostali hodně kupředu, pokud je o témata. A hovoří se také o následném ošetření. Pak tady máme témata jako Rio plus 20, konference tady. A během jedné prezentace se hovořilo, že to byl reality check. A Někdy si to nevědomujeme. A já budu vděčný, když v budoucnosti dojde k provádění eh, legislativy životního prostředí, protože tady jde o provádění ekologické eh, legislativy, protože když ji budeme provádět, tak můžeme vytvořit 400 tisíc nových pracovních míst. Hodně často tady hovoříme o pracovních místech, o tom, jak je zajistit. Eh, někdy je to v vlastně v rozporu, nebo, mezi, nebo je tady spor, napětí mezi eh, životním prostředím a průmyslem. Ještě jednou děkuji paní ředitelce a předtím, než dám slovo kolegům, tak bych tady předal slovo představitelům eh, výkonné rady, pan Skolas a Henek. Nevím, kdo se ujme slovo jako první, ale jelikož jste tady mezi námi, tak byste měli dostat příležitost se vyjádřit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, že jste nás eh, pozval a dal jste nám také příležitost promluvit. Především bych chtěl říci, že naše přítomnost eh, ve správní radě a v diskusích, které formulují pracovní plán, představují velkou odpovědnost. Někdy musíme improvizovat, ale velmi dobře eh, jsme pochopili z vašich slov i ze slov vašich předchůdců, že tady potřebujeme mít vyváženost. Eh, programy musí být užitečné pro členské státy, ale musí být také užitečné pro evropské instituce, pro Evropu jako celek a pro Evropu jakožto součást mezinárodního společenství. Agentura se snaží, my se snažíme eh, takovou rovnováhu udržovat. To je jasné i v našem programu. Do velké míry hlas Evropy na mezinárodních fórech je posílena právě díky práci agentury. a my si udržujeme stejnou línii. Obzvláštní, obzvláštní důraz tvaříme, tedy obzvláštní důraz klademe na vytváření kapacit. To může být ještě dále posíleno, zejména prací agentury s národními parlamenty. Tato práce ještě neexistuje, ale je několik případů capacity building v nových oblastech, jako je například ekologická fiskální reforma. To si myslím, že je velmi důležité, zejména v době krize. Teď mám na mysli homo- hospodářské krize. To je ten nejlepší okamžik, kdy můžeme přetvořit vazby mezi ekonomikou a zelenou ekonomikou. Poslali jsme písemně některé náměty vašemu výboru a snažíme se také posílit ten celosvětový rámec zelené ekonomiky, kde by Evropa mohla být vedoucí silou, přinejmenším v tom směru, že bude formulovat koherentní projekt. Také požadavky jsou, draž, jsou, jsou větší. E, to nehovoříme pouze o rámcové směrnici nebo o otázce Eh, vodohospodářství, potřebovali bychom ještě daleko lepší zvládání eh, vedlejších efektů, jako jsou například záplavy a další. Program agentury by na to mohl klást ještě větší důraz. Také rád bych viděl trošku otázku půdy v našem programu. Eh, ta otázka půdy tam je ale možná, podle mého názoru aspoň, by mohla být i klíčovým bodem pro Evropu v nejbližších letech. V tom směru můžeme být aktivnější. Děkuji vám za pozornost a myslím, že kolega by chtěl ještě něco doplnit. Děkuji. Prosím, pan Henning. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, Michaelovi. Já jsem ve správní radě nový, ale už dlouho obdivuju práci eh, této agentury. A obdivuji práci vedení agentury. Myslím si, že eh, když se podíváte na vědeckou scénu ve světě, tak myslím, že tato agentura na sebe může být hrdá a my na ní. Jak jsem řekl, myslím si, že můžeme být na tuto agenturu hrdí. A my oba plus další členové správní rady budeme podporovat práce agentury. Michael hovořil o tom dopise, který jsme poslali a já bych chtěla vysvětlit některé z důvodů. Zazněla tady také zazněla tady prozba o určitou změnu priorit v případě eh, pro reálnosti nebo prosazování eh, výzkumu, a aby se generovaly studie, které se týkají eh, transition research, aby se to urychlilo protože v případě životního prostředí eh, tak je čas klíčovým faktorem a na dalších odvětvích a čas nás právě tlačí k tomu, abychom posílili eh, úsilí v výzkumu. A ekonomika a životní prostředí spolu souvisí a proto je důležité, abychom postupovali integrovaně. Abychom mohli maximalizovat eh, pozitivní efekty. Ehm, tři body, které chceme zmínit k tomu dopisu. Rio plus 20 se zabýval celou řadou nových pojmů a konceptů, jako je green economy, green growth, inclusive growth, decoupling a tak dále. My doufáme, že budou provedeny eh, studie posouzení, že to zajistí agentura, a kde se porovná to, co dělá OECD, Světová banka a co děláme my v Evropě. Za druhé, k tomu patří to, že od deskriptivního eh, deskriptivní činnosti se dostaneme na eh, úroveň realizace, protože máme ukazatele, Například v procesu eh, decouplingu by to mohlo vést eh, k urychlení. Jinými slovy, chtěl by se podívat v rámci nějaké studie na mezinárodní srovnání, eh, co je úspěšné, jak se z toho můžeme poučit, co je užitečné pro Evropu a jakým chybám se můžeme vyvarovat, podívat se, jak to funguje na různých místech na světě. A na závěr, existuje celá řada studií o tom, jak jsou důležité kovy. Jacqueline o některých z nich hovořila. Jakožto politik bych byl zmatený, který, které z těchto kovů jsou skutečně těmi kritickými. A jestliže dojdeme k tomu, že to identifikujeme, tak um, co s tím uděláme? Zejména v Evropě, abychom, um, kde jsme mimořádně závislí. A proto je tady naděje, aby um, abychom získali data od Agentury pro životní prostředí, data, která budou srovnatelná a mohli bychom se podívat na jednotlivá eh, jednotlivé posudky, které se týkají nejenom Evropy, ale pochází například z Jižní Ameriky. A potom bychom to implementovali také eh, v rámci opatření, protože i v tomto případě je zcela zásadním eh, faktorem čas. Pan předseda, děkuji za to, že jste vás tady hovořili. A teď tady máme celou řadu kolegů. První je Anna Rosbach a další. Jan Gerben Gebrandi und Jolanta Hibner. Dann als allererstes. Jako první tedy kolegyně Anna Rosbach. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím mluvit svou špatnou angličtinou. Děkuji, že jste se dostavili a děkuji za všechna témata, která jste pokryli. Za prvé mám dvě otázky, své vlastní dvě otázky. Za prvé eh, otázka břidlicového plynu. Máte nějaké studie nebo nějaké eh, analýzy dopadu na životní prostředí a na zdraví lidí? Za druhé, Hovořila jste o disruptorech. Ehm, chemikálie se v přírodě akumulují, hromadí. Já pracuji na multirezistentních mikrobech. Je to otázka, kterou se také zabýváte, protože my vidíme, že ehm, jsme se domnívali, že se některých nemocí jsme se již zbavili, jako je tuberkuláza, a teď vidíme, že se nám vrací zpět. A pak mám ještě otázku na silniční dopravu. Silniční doprava vzrůstá více, než se očekávalo, takže je to zdrojem obav. Jak můžeme snížit NOx? je těžké udržet emise pod stanoveným stropem v celé řadě zemí. Jak tedy postupovat? Přijímat další a další předpisy nebo nějak jinak? A poslední otázka, ta už je krátká. Naše frakce říká, že evropské instituce by měly zavést pokyny pro všechny instituce, aby se zajistila eh, aby se zajistily co nejlepší podmínky pro eh, standardy aplikované v různých institucích. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Já eh, musím říci, že vy jste z jedné z institucí, eh, na které jsem velmi hrdý v EU. Je to proaktivní eh, instituce a pracuje daleko výkonněji, než by se dalo čekat podle jejich kapacit. A je také velmi nápomocná nám všem. Má otázka se týká právě toho. Já jsem vždy používal výsledky EEA pro svou práci. A také jsem byl v delegaci výboru Envy do vaší agentury. Já jsem se pak obrátil na agenturu se žádostí, aby bylo e, možné e, ukázat emise z hlediska celkového dopadu a myslím, že kolegové by měli být informováni o této nabídce pomoci a využívat ji. V našem výboru bychom potřebovali více propojit členy výboru s vaší agenturou. A to by nemělo být pouze omezeno na to, že vy, paní ředitelko, či členové správní rady přijedou sem na naše zasedání. Já bych řekl, že tady chybí trošku intenzivnější eh, vazba, abychom měli eh, aktuální informace. Abychom znali nejenom to, ten rozsah vaší práce, ale také relevantnost vaší práce aby naše členové lépe využívali vašich služeb, které jsou vynikající. A ještě bych se chtěla zeptat paní McGlade. Ta obrovská práce, ty obrovské znalosti, jak mohou být ještě užitečnější pro evropské instituce? Jak mohou evropské instituce využívat těchto znalostí ještě lépe? Děkuji. Děkuji, Krytone. Další, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ráda poděkovala paní ředitelce za její prezentaci. Bylo to pro mě velmi zajímavé, rozsáhlé. Potěšilo mě také to, že jsme mohli slyšet, že spolupráce mezi mm, agenturou EFSA a agenturou pro životní prostředí a parlamentem je velmi dobrá. Myslím si, že je důležité, aby informace obíhaly. To je to, co je v dnešní době důležité. Podporuje priority, které jste identifikovali. A mohu se připojit také k obavám, které se týkají kvality vzduchu, vody, a půdy. Máme dokonce ještě další obavy. Týkají se rozdílného znečištění. Máme tady emise CO2. Chemické produkty, eh, hnojiva, nebo ať už to v hnojivých, nebo v hnojivech, nebo léčivech. nebo různé toxické látky jakéhokoliv charakteru, které znečišťují naše životní prostředí. Ráda bych vám položila dvě zcela konkrétní otázky. Hmm, máme zde skutečnost, že existuje stále více bakterií, které jsou rezistentní a které se šíří. Zajímalo by mě, zda k tomu existují nějaké studie nebo jedna studie, protože existují případy, které byly skutečně závažné. Druhá otázka. Ta souvisí s mořskými zdroji. Vzhledem k tomu, jaký význam mají a jaký význam, eh, jak je důležité zachovat eh, pestrost eh, druhů v moři, a opět by mě zajímalo, zda existují nějaké studie o stavu eh, prostředí v moři. Úplně na závěr, myslíte si, že by bylo možné že je možné dosáhnout cíle eh, pro životní prostředí, které jsme si stanovili pro rok 2020. Podle našich informací a podle toho, co vidíme, že se děje, tak si myslím, že tady je tendence tyto cíle nebo jejich splnění odkládat. A samozřejmě krize je může být také určitou záminkou, protože už nejsme tak ambiciozní v oblasti životního prostředí. Pan Prody, děkuji pane předsedo, děkuji paní McGlade za to, že nás navštívila. Já se omezím pouze na jednu problematiku a sice přizpůsobení se klimatickým změnám. Myslím si, že to je totiž eh, eh, velmi naléhavé. A to, co je pro mě eh, zásadní a co, mě, co se mě dotýká, je skutečnost, že zatím si neuvědomujeme, jak naléhavé to je. A neuvědomujeme se ani to, že dochází ke klimatickým změnám. Je tady ta Mm, jsou tady, je tady zemědělská aktivita a je třeba si to připomenout, protože si myslím, že každý čtvereční metr našeho prostředí eh, musí být předmětem přizpůsobení se klimatickým změnám. Takže problémem je, zda si uvědomujeme, že tady máme takovýto společný statek, týkající se také bezpečnosti našeho území a také úplně obecně že naše aktivity musí být odůvodněny. Musíme si uvědomovat, že tady máme společné dědictví, společné statky, které budou zaručeny aktivitou, která bude ekologická. A zejména se to týká tohoto konceptu, a já bych byla ráda, kdyby agentura mohla takovýto koncept rozvinout, aby došlo k pozitivnímu přístupu pokud jde o to, co musíme dosáhnout jako celek, tak aby si i naši občané uvědomili, že je zapotřebí pracovat pro něco, co bude ku prospěchu všem. Děkuji. Eh, nyní pan Chris Davis. Děkuji, pane předseda. Já už jsem vlastně toto věc říkala, takže to je jako když se opakuje deska. Komunikace já jsem eh, poslouchal paní McGladovou a eh, snažil jsem se na to dívat, jako kdybych byl novinář a je to prostě další a další příběh, další a další eh, titulek, které bych očekával bych, že prostě se objeví články v novinách, že se řekne EEA to zvládla. A co by určitě trošku tu agendu posunulo k ambicioznějším environmentálním aspektům. Dělá vůbec agentura něco pro to, aby propagovala své výsledky práce, své články, své publikace? Jsou e, nějaká omezení pro to, co děláte? E, I prostě vědcům se daří dostat se na titulní stránky novin, populistických novin, purvárních novin. A e, k tomu, co e, píše obecně tisk, eh, můžeme předeště to, co píšou také specializované eh, časopisy či noviny zaměřené na životní prostředí. Máte tam nějaké eh, publik, nějaké články, jste tam pravidelně zastoupeni, jste tam pravidelně přítomni? Existuje mm, stálý systematický kontakt Členové parlamentu dostávají pravidelně zprávy EEA eh, e a předpokládám, že eh, z těch eh, dobrých environmentálních mm, důvodů šetření papíru už nedostáváme vytisknuté kopie vašich zpráv. glaube, muss man reden, ob man in... Předseda, no myslím si, že eh, zda za ta forma, jakou politikou provádíme, jaký to má potom vliv také na realizaci naší životní, prostředí, životní politiky. Ale už eh, další kolega. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní profesorko, za prezentaci. Musím říci, že bych je asi měl číst ještě více. Já se, eh, já mám všechno na iPadu, a, takže já to mám radši elektronicky než papírově. Dobrá, tak to jsme si vyjasnili. Eh, já bych na úvod řekl, že s potěšením konstatuji, že pravidelná práce agentury pokračuje i po všech dodatečných úkolech, které jsme naložili na vaše bedra. Takže v tom vám blahopřeji a rád bych eh, podpořil, co říkal předseda i tady kolega. Já jako zpravodaj, jak pro biodiverzitu, tak pro efektivní využití zdrojů jsem měl velice pozitivní zkušenost spoluprá- se spoluprácí s touto agenturou, kdy jsme prakticky celý den projednávali celou řadu těchto otázek, takže nalehám taky na kolegy, aby daleko více využívali agenturu, než jenom četli její zprávu, ať už vytištěnou nebo elektronickou. Mám pár poznámek, jednu otázku. Vy jste ve své prezentaci o tom nehovořila, ale je to v pracovním programu. Vytváří, máte různé vícestrané aktivity a někdy mám pocit, že čím je to konvenčnější téma, jako třeba biodiverzita, tak tím je upozaděno víc, protože je větší pozornost dávána na multilaterální aktivity. Já neříkám, že není důležitá a multilaterální aktivita, ale ptám se, zda neplánujete jaksi nad rámec kapacit agentury. A pak mám otázku týkající se detailních témat. Dotace, a, o, o dotace, které škodí životnímu prostředí. Je to myšlenka, která nabývá na významu a v další fázi bys, bychom měli přistoupit k definicím a metodice a možná bychom měli být proaktivní a předběhnout příští diskuzi na toto téma. Takže co může agentura dělat v této oblasti? Další otázka se týká efektivního využívání zdrojů. Stále hovoříme o ukazatelích a cílech a chci se zeptat, zda agentura může sehrát roli také ve hledání cest ke stanovování cílů, hlavně cílů, byť třeba na regionální úrovni v Evropě. Protože například co se týče využití vody, není možné stanovit evropskou normu. Možná, že by agentura nám mohla poskytnout nějaké, nějaký systém, abychom mohli diverzifikovat eh, tuto eh, otázku mezi eh, uvnitř Evropy. A konečně, pane předsedo, s velkým potěšením jsem z té prezentace vyslechl, že agentura nadále klade velký důraz na biodiverzitu, ale mám velké obavy v této oblasti. Vidím, že národní rozpočty klesají, je tlak na to přenášet odpovědnost za biodiverzitu na evropskou úroveň a to se mi zdá být nebezpečný vývoj, co se týče odpovědnosti a je velmi důležité, aby agentura se nadále soustředovala na data spojená s, diverz, s biodiverzitou, protože jakmile se něco z toho ztratí, tak už to nikdy nedostaneme zpátky. A teď si myslím, že to je klíčový okamžik. Jestliže členské státy nebudou vyvíjet větší úsilí na ochranu biodiverzity, tak hrozí nevratné eh, dopady. Děkuji, teďka paní kolegyně Hybna. Děkuji. Eh, děkuji za slovo. Eh, podobně jako mnozí kolegové, tak i mě překvapilo pozitivně, jak velký rozsah práce, jaká je působnost eh, má tato agentura. Máme agenturu pro potravinovou bezpečnost, máme agenturu pro léčiva, eh, která se může zabývat například hormonami nebo jinými látkami, ale vidím, že eh, tyto úkoly má i vaše agentura pro životní prostředí. Vaše práce pokračuje v čase, a já jsem si původně myslela, že vy se zaměřujete pouze na životní prostředí. A teď vidím, že vaše výzkumy jsou důležité pro různá odvětví, pro průmysl, energetiku, zemědělství, pro zdravotnictví, pro vědecký výzkum, jak říká kolega ze správní rady. A je zapotřebí to zprávy využít. A mě by zajímalo, kdo tento výzkum využívá. Máte přístup k těmto typům informací, nebo kdo k ním má přístup, jak často se k ním někdo dostává, například ze strany průmyslu. A v, z jakých odvětvích, nebo jsou to občané EU, eh, e kteří se na vás obrací, aby získali informace tohoto charakteru? To byl první dotaz, pak mám další. Zaznělo tady eh, hodně informací o klimatických změnách. Víme, že dochází k obdobím sucha a k povodním. A mě by zajímalo, zda máte nějaký návrh pro evropské země, protože víte, že se opakují tyto jevy v některých zemích. Máte nějaké návrhy? Je zapotřebí eh, vybudovat eh, přehrady? A nebo dochází jenom k tomu, že provádíte sběr dat, ale ne děláte už žádná doporučení. Třetí dotaz. Biodiverzita. Víme, že různé země eh, definovaly eh, teritoria biodiverzity a eh, mm, byly identifikovány tady, byly, identifikovány identifikována tato území. A mě by zajímalo, zda děláte nějakou aktualizaci tohoto rozdělení a jak často, pokud ano. A jste to vy, kdo se obrací na členské státy s žádostí o informací, nebo je to naopak? Je to tak, že členské státy automaticky poskytují informace vám pro příslušnou aktualizaci? Další věc, která mě e, zajímá, je ten pokles CO2 v Evropě, o kterém jsme hovořili, o 2,5 a týká se to také poklesu skleníkových, emisí skleníkových plynů. To je hezké, ale mě by zajímalo eh, na jaký to má vliv a co je příčinou. Je to dáno nový, novou technologií, že došlo k takovému poklesu, nebo je to dáno skutečností, že eh, vlastně průmysl opouští Evropu a začíná působit v jiných částech světa, například v Ázii. Další věc, která je pro mě důležitá, jsou informace, jež by měly být eh, velmi důležité v našem kontaktu s občany. A to jsou změny eh, v spotřebním chování. Jaké změny bychom měli realizovat? Máte nějaké informace? Pokud je máte, tak my bychom mohli tyto informace šířit také v našich eh, regionech, ale srozumitelným způsobem, jednoduše naformulované, tak, aby to občané Evropy pochopili. Aby došlo ke změně spotřebního chování, aby mohlo dojít ke změně stravování aby věděli, jakým směrem jít, protože občané si musí být vědomi stavu věcí, protože e, mění se výroba, mění se spotřeba, mění se zdraví. A my chceme bojovat o to, abychom měli zdravou populaci. Takže zapotřebí změnit směr některých zvyků a abychom tak mohli učinit, tak musíme šířit tyto informace a poskytnout je občanům. Dále odpady. Všichni víme, že to je velký problém. Eh, dochází k přepravě eh, nebo dovozu eh, odpadu a představuje to pro Evropu zátěž. Víme, že nemáme dostatek technologií proto, abychom mohli více do produktů nově využít, to znamená recyklovat. A mě by zajímalo, jaký je přístup takovýmto typům informací. Možná, že eh, kdybychom měli přístup k určitým technickým procesům, které fungují někde jinde na světě, a kdybychom jich věděli, tak by nám to pomohlo. My víme, že dochází k recyklaci, ale mě by zajímalo, zda neexistují nějaké jiné prvky, které bychom mohli využít, tak abychom se dostali k nulovým odpadům. A je to možné? Je možné mít stoprocentní recyklaci odpadů, tak aby se z nich staly opět suroviny pro průmysl? Tolik z mé strany, děkuji. Vielen Dank. <laughs> Děkuji tak to bylo opravdu hodně otázek, které tady zazněly. Pro paní McGlidovou. Já vám nyní předám slovo. Byl tady kolega Gebrandy, teďka někde zmizel, ale je tady, jsou tady určitě jeho asistenti. Všechno pečlivě sledují a on určitě pojede domů ekologickým způsobem, takže musel odběhnout na vlak. Děkuji a děkuji za otázky. Takže já bych je stručně probrala a pokusila se odpovědět. Ano, děkuji za vaše otázky. Show plyny, eh, břidličné plyny. Nic eh, zvláštního nenajdeme eh, jiného než vedřezu doma, eh, protože to, to je dokázáno. A já, to je můj problém, protože to je otázka kontextu. Jestliže voda se bude čerpat z veliké hloubky, pak se bude pak nebude velký rozdíl, jestli se čerpá voda nebo břidličné plyny. Uh, Eh, a dále pak eh, mixy eh, chemikálií, to je ten rozdíl, to jsou chemikálie třeba, které se v povrchových vodách nevyskytují a které naopak jsou v hloubce, nebo to je, to je ten problém. My nejsme v současné době napojeni do žádné detailní studie, ale můžeme si představit, že bychom se tím mohli zabývat. Bohužel, co se týče těch rezistentních mikrobů, tam jsme nedělali žádnou systematickou studii. Na druhou stranu, co se týče půdy, odolných bakterií v půdě, tak některé chemické instalace, zařízení e, způsobují, že půda je ovlivňována multirezistentními e, organismy kde je tedy kontaminovaná půda v, až dva kilometry od farmaceutických závodů. Takže jakmile to zůstává v prostředí, zůstává to v zemi, tak to musíme eh, tomu věnovat pozornost a řešit to spolu, třeba spolu se všemi třemi agenturami. To je na vás, komu to dáte za úkol. Co se týče silniční dopravy, to je jasné, to je naléhavé téma v různých městech a v různých částech Evropy se to řeší různě, ale existuje důkaz, že ten trend je stoupající. Ať už se jedná o městskou infrastrukturu nebo ne, je potřeba změnit profil poptávky. A to je pro nás velká ehm, e, výzva z hlediska dotací. Jestliže dotace, že dotujete veřejnou dopravu, tak můžete jaksi posunout tu poptávku, ale existuje určitá inherentní rezistence ke změně postupu. Já třeba, když čtu novou zprávu od skupin, které se ptají třeba zcela odlišné generace, co očekávají od mobility, tak dostanou jiné odpovědi. Třeba generace po 30 let třeba neočekávají, že budou vlastnit auto nebo nebudou vlastnit e, dům, chatu a podobně, ale já si myslím, že to je to, u čeho bychom měli začít a na čem bychom měli pracovat Čili myslím si, že to je generační záležitost spíš než něco, co bychom dokázali dnes vyřešit. Čili není to moc optimistické, ale myslím si, že bychom mohli oslovit veřejnost způsobem, který by toto mohl zlepšit. A pak ta vaše zakodovaná otázka ohledně OECD. Já bych v zásadě odpověděla, že pro naši agenturu OECD ehm, jak si roztlouká malý oříšek velkým kladivem ale existují mezinárodní normy, v něž Evropa může jak si s důvěrou říci, že jsme plně v souladu. Teď otázka zní, jestli potřebujeme vodítka OECD, a když porovnáme, co mají oni a co má Evropa. Já musím uznat, mě ta diskuse celá dost překvapila. Já jsem četla vodítka OECD opravdu detailně, je to takový, může to mít totiž vliv na moji agenturu a já nenacházím mnoho relevantních postupů u nich. Ale to je otázka širší diskuse v interinstitucionální pracovní skupině, ale existují jiné normy, třeba týkající se finanční regulace a jiných orgánů, takže bych to možná musela prostudovat podrobněji. Další otázka která možná taky souvisí s otázkou Chris, jak přitvořit vazby tady v parlamentu, nejenom v tomto výboru, ale na tom pracují i jiné, s manifestem pro každodenní činnost. Lidé hovoří o tom, co ta agentura dělá. A teď, co se týče té tištěné kopie zprávy, tu já tady mám, já vám to ukážu. To já vám to klidně dám. My se dostáváme na titulní stránky občas, ano. E, samozřejmě byla tam krásná žena v bikinách, nebyla jsem to já tedy, ale bylo to o endokrinních disruptorech, a takže opravdu mm, jsme měli velké reakce na tento článek. Takže ano, dostáváme se do novin a mám několik eh, novinářů, finančních a environmentálních novinářů, kteří využívají naše podklady. Někdy je to řádek, někdy je to zmínka o nějaké zprávě a já budu ráda, když nám pomůžete, abychom se je, je mohli kontaktovat více a když se nám podaří, jak si, aby občané byli více informováni, tak to bude jen dobře. Ovšem média jsou takový trošku zrádný partner, oni se rozhodnou sami, co budou psát a nakonec třeba psali, že dnes, eh, dnes zrovna psali, že let na Arktidě je menší než na poloviční proti situaci před 30 lety, ale před pěti lety se plánovalo, že eh, v roce 2050 má se rozpustit, ale že to možná nebude 50, že to bude 2020. Tánové, hovořili jsme s Dány o tom, s našimi vědci a hovořili jsme o té síle ledu v Arktidě, ano, Někdy ovšem ty věci už tu práci udělali a my jenom je podporujeme a doufáme, že budou pokračovat ve své práci. Takže někdy sedíme v zadních řadách a to je potom ten problém, že ale dobře, já tu kritiku beru a budeme se snažit více dostat na přední strany novin a, a budeme se snažit prosazovat nějaké silné příběhy, aby o ně tisk měl zájem. Co se týče endokrinních disruptorů, tam je velké pokrytí, asi 400 článků o tom vyšlo. A co se týče digitálního světa, tam taky máme velké pokrytí, 10, 200 tisíc stažení na internetu, čili eh, mm, jak si věkový a navíc věkový profil lidí, kteří využívají naše údaje, je zajímavé. Co se týče úniku uhlíku, eh, my spolupracujeme s průmyslem, víme, že musíme být bdělí a předjímat eh, situaci a předvídat poptávku po našich, po, po údajích, ale jak lépe využívat vědomosti. My se ochotně obracíme na průmysl, na členské státy a říkáme, toto jsou vaše data, tak toto vypadá z evropské perspektivy, ať už se jedná o biodiverzitu nebo, nebo mm, delokalizace průmyslu a podobně. A trávíme mnoho času v síti tak, abychom se ujistili, že ta data jsou kvalitní. Čili kdokoliv ta data bude chtít použít, bude se na ně moci spolehnout. Co se týče sdílení informací, a spolupráce. Já bych řekla, že máme odlišné názory než EFSA nebo stanoviska než EFSA a jiné agentury, do jaké míry je třeba nahlížet na životní prostředí, především z pohledu občanů jako součásti ekonomiky, e, to znamená, aby naše zdroje e, neklesaly. To je, to je silné poselství. Máme modely ekonomického růstu a využití e, zdrojů a otázka zeleného životního prostředí pouze 25 rybolovných zdroj, zdrojů je e, udržitelných, ostatní tedy e, klesají. Obecně mořské prostředí, ještě co se tedy týče námořních nebo mořských zdrojů, je potřeba i brát v úvahu hledisko jako, klimatických změn a potom technologie eh, jako biotechnologie s využitím mořských zdrojů a podobně. Existují různé zajímavé nové příběhy, Eh, hlubokomořskou biologii a biodiverzitu. To je celá škála výzkumu týkajících se ochráněných oblastí a jiných oblastí. To je opravdu veliký, veliký objem informací, které výzkum může nabídnout. Co se týče stanovování cílů a jejich ambicioznost, máme celou škálu cílů a když se nás nedávno skupina ptala, co považujeme za největší výzvu, kromě chemikálií v životním prostředí, já bych řekla, že všechny cíle, které máme na cestovní mapě a tak dále, ty se navzájem nevylučují a cíle efektivnosti využití zdrojů a současně energetické cíle a současně tajní ledovců a současně různé části ekonomiky, ty se vlastně e, jsou propojené mezi sebou. Takže z toho důvodu já se vracím e, s těm základním otázkám, kdy je třeba zodpovědným způsobem eh, konzumovat a produkovat a provádět a hodnotit E, do jaké míry využití jedné části, tedy těch aktiv, jak si bude ovlivňovat tu druhou část a já si e, myslím, že je důležité e, toto pro budoucnost mít dobře zmapované a hovořit o, o licencních, o vodě, o půdě a tak dále, protože bez kvantitativních informací a s pouhými popisy se nedostaneme k nějakým relevantním rozhodnutím. Co se týče klimatických změn a péče o společné dědictví, já se zase vracím k tomu jedinému způsobu, jak to řešit, je prostě vysvětlovat veřejnosti a institucím, jaká je situace. A když vidíme velice izolované ehm, aktivity jednotlivých orgánů, třeba ve Španělsku jsem viděla v jedné autonomní oblasti opravdu nadšení, na, veliké nadšení z ehm, toho, že jsou zapojeni do GMS a že občané se zapojí do biodiverzity a je jaksi veliký rozdíl mezi tím, co vidí, že oni dělají a, ne, a, kon, a, a, a tím eh, Eh, jak si co dokáží předat na evropské úrovni. Čili si myslím, že je potřeba více spolupracovat s místními samozprávami a místními aktivitami ve všech oblastech, které jsou právě spojené s evropskými cíly, protože bez těchto aktivit eh, na té místní úrovni ničeho nedosáhneme. A nyní se vracím k těm nástrojům komunikace, jak to zlepšit. My můžeme poskytovat poradenství, když, většinou, když mi zavoláte, zeptáte se, tak něco vám poradím eh, v rámci zdrojů, které máme. My jsme přesvědčeni, že je třeba spolupracovat s městy, významným způsobem a tím se ubezpečujeme, že ty informace, které máme, budou transformovány do akcí. Ale existuje subsidiarita, vždy je to otázka členských států a musí se postupovat opatrně. Nicméně eh, agentura je často takovým katalyzátorem pro vytváření jakýchsi širších poradenských služeb, ať už na úrovni národní nebo lokální, kde opravdu můžeme transformovat i naše vědomosti v konkrétní akce. Já jsem přesvědčená, že opravdu eh, implementace je to zásadní, protože máme dobrou legislativu a když bude dobře implementovaná, tak to přinese eh, výsledky. Mnoho těch místních eh, orgánů třeba nejsou v kontaktu s osvědčenými praxemi z jiných oblastí a to je velmi důležité. A takže poradenství, proměněné v místní ehm, řešení a systémy. To si myslím, že je nejdůležitější cesta. Můžeme poskytovat informace malým podnikům, velkým podnikům, ehm, oni to potom používají ve svém PR a ehm, vědecké programy pro veřejnost a podobně. A hm, například nabídka, kterou jsme dostali od Španělska, která e, využila vlastně ty e, programy biodiverzity pro zvýšení zaměstnanosti mládeže. E, to je velice dobrý příklad a vytváří to pozitivní přístup lidí k tomu, že vlastně ochrana životního prostředí vytváří pracovní místa a tak dále. Děkuji. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. Děkujeme za podrobné zodpovězení dotazů. Opět se ukázalo, že Kodaň a Evropská agentura pro životní prostředí, že skutečně máte od ty odborné znalosti a že spolupráce s parlamentem je důležitá. Je zapotřebí doplnit, že agentura je nezávislá, na to někdy zapomínáme. A přitom agentury na to kladou velký důraz. Ale myslím si, že pro nás, jako pro europoslance, je důležité říci, že v Evropě se hodně hovoří o tom, kam investujeme. Ale na konci eh, my někdy spoříme eh, v rámci našich agentur a v případě EFSI, už jsem častěji řekl, že například v mojem volebním obvodu EFSA zodpovídala za to, za vyřešení tehdejšího rychlého skandálu a poskytly obrovské množství informací eh, pro komunální orgány, pro spolkové země, pro členské státy, za což vám ještě jednou děkujeme. Nadále vás budeme pozorně sledovat, to je naprosto jasné, to už jsem tady jednou jasně uvedl. A na závěr vám přeji hodně úspěchů Díváme se na vás kriticky, ale e, snažíme se být spravedliví a na to klademe velký důraz. A myslím si, že všichni kolegové, kteří tady dnes byli, já jsem se díval po sále, nevím, bylo nás tady tolik, ale všichni, kteří tady byli, tak skutečně e, velmi pozorně sledovali a úplně nasávali ty informace. Pro mě to bylo velmi zajímavé. Myslím, že jsme se hodně poučili dneska. A ještě jednou děkujeme za vaši návštěvu. Und damit sind wir auch ans Ende. Tímto jsme se dostali na konec našeho pořadu jednání. Já bych rád všem poděkoval. Rád bych poděkoval také zástupcům správní rady. Ještě jednou tedy díky. Tímto uzavírám naše zasedání. Příští zasedání proběhne 10. a 11. října, opět zde v Bruselu. Přeji vám šťastnou cestu a příjemný víkend.